Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré dopoledne, dámy a pánové, kolegové. Wir können unsere konstituierende Sitzung jetzt eröffnen. Můžeme nyní zahájit ustavující zasedání. Já jsem jenom eh, čekal ještě pět minut na koordinátora eh, SAD, který uvázl ve zátpě. Já sedím zde za předsednickým stolem eh, z, jedné, z jednoho důvodu, který je dán v našem jednacím řádu, a to je tím, že jsem nejstarší úřadující eh, poslanec a eh, je tady vlastně služebně stejně starý Thomas Mann, ale on je pouze náhradníkem. Takže Eh, já mám, eh, já jako služebně nejstarší jsem tedy předsedám zatím a teď se ptám, jestli tady byl někdo parlamentu před červencem 94. V tom případě by byl ještě služebně starší a musel bych mu volnit místo. Takže vidím, že tomu tak není. Budu tedy pokračovat ještě několik minut v předsednické funkci. Tím tedy zahajuji toto zasedání a chtěl bych připomenout, že dnes budeme volit předsedu a čtyři místo předsedy tohoto výboru. Koordinátor EPP si přeje říci něco k zástupcům, tedy k místopředsedům. Pan Rosaty, může nám k tomu něco říci, prosím? Ne, Děkuji, ta agenda je tak, jak jste ji navrhl, nemám k tomu nic, co bych dodal. Hlasovat tedy mohou eh, řádní členové a ti eh, mimořádní členové, respektive eh, náhradníci, kteří byli ohlášeni, mám tady pět jmen za EPP, které jsme právě slyšeli, za SAD. Za ALDE. Thierry Für die Grünen za zelené. Tuzan und für die GUE. Za GUE. Okay. Die sind nach... Dobře. Takže toto jsou eh, ti, kteří mají hlasovací právo, až budeme tedy hlasovat eh, tím písemným postupem. Kvorum pro volbu předsedy, nebo aby tato volba se mohla odehrát, kvórum je tedy alespoň 12, eh, aspoň tedy čtvrtina z respektive 12, čili čtvrtina, zde musí být 12 ze 44. Ale nás je tady téměř 40, takže kvorum máme. Dále <clears throat> návrhy na předsedu. A já se nyní ptám, kdo máte jaký návrh. Pan kolega Torvalds? Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já eh, navrhuji Petra Ješka. Eh, někdo další je navržen? Není tomu tak? Tak já se musím nejdříve zeptat, zda kandidát souhlasí se svou nominací. Ano, souhlasím. Petr byl spolu s pravodajem ve, výro, ve výboru pana a souhlasí se svou nominací. My nyní můžeme, eh, vzhledem k tomu, že máme jednoho kandidáta, nikdo nebyl proti, eh, můžeme to děl, eh, ho odsouhlasit aplauzem. Takže prosím. Tak blahopřeji, přeji mnoho úspěchů příštích 12 měsících a tím ti, Petře, předávám eh, předsednictví. Moje mise je tedy skončena po pěti minutách a přeji ti všechno nejlepší v novém úřadu. Děkuji vám. Eh, je mě eh, velkou výsadou, že mohu eh, spolupracovat s tolika kolegy. Nyní můžeme přejít k hlasování o prvním místo předsedovi. Předpokládám, že náhradníci jsou stejní a také kvorum zůstává. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Já myslím, že bychom v této chvíli neměli hlasovat o místo předsedech, poněvadž došlo k dohodě mezi jednotlivými skupinami s tím, že každý by měl být zastoupen. Ale my se obáváme, že de facto došlo k dohodě mezi eh, dvěma velkými parlamentními skupinami, že ty malé skupiny budou vyloučeny. My chceme eh, hrát podle demokratických hodnot, nechceme být součástí těchto her a eh, nechceme hlasovat pro místo předsedy, dokud to nebude všechno vyjasněno a dokud nebude demokratické zastoupení tak, jak by to mělo být. Thank you. But my understanding... Děkuji vám. Čili pokud to tedy chápu, tak vy nechcete hlasovat. Chci hlasovat. Dobře, v tomto případě eh, o tom dáme hlasovat. Budeme hlasovat zvednutím paže a rozhoduje se prostou většinou o návrhu odložit hlasování o volbě eh, místo předsedy. Takže kdo je proto, aby došlo k odložení eh, hlasování o místo předsedovi? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut a nyní budeme hlasovat. Yeah, well, I call for nomination. Takže prosil bych nyní o nominaci na prvního místo předsedu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem skupiny ECR Eh, navrhujeme Roberta Cílého jakožto kandidáta na prvního místo předsedu. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Is there any other candidate? Nějaký další návrh na kandidáta? Zdá se, že ne. Pan Zíle eh, zde není přítomen, nicméně písemně zaslal svůj souhlas s nominací. Já potvrzuji, že je eh, plným členem tohoto výboru a eh, vyplnil deklaraci o svých finančních zájmech. Tato situace nám umožňuje zvolit tohoto kandidáta aklamacím. Dobře. Nyní přejdeme k volbě druhého místo předsedy a prosil bych o nominace. Prosím. Děkuji vám, Petře. Já bych ráda nominovala Evu Jolly na pozici druhé místo předsedkyně jménem eh, zelených. Opět není zde přítomná, ale zaslala nám e-mail. Děkuji vám za tuto nominaci. Zdá se, že Eva Jolie je jedinou kandidátkou. Svůj souhlas s kandidaturou vyjádřila písemně. Je členem eh, tohoto výboru a opět řádně vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Já tedy prohlašuji Eh, za zvolenou druhou místo předsedkyní aklamací. Well, now we will vote. A nyní budeme hlasovat o třetím místo předsedově. Prosil bych o nominace Darius Rosaty. Děkuji, pane předsedo. Za EPP bych chtěla navrhnout Esther de Lange, která je eh, plnoprávnou členkou toho výboru. Děkuji vám. Ano, prosím. Za GUE navrhujeme pana Maka McCarthyho, jak to bylo dohodnuto, jak se to až doteď eh, dělalo a myslíme si, že pouze dohoda ve velké koalici mezi EPP a ESD, SD eh, způsobila, eh, že tedy GUE je zbavena té možnosti mít místo předsedu a myslíme si, že je to velice nešťastné, že právě v tomto výboru se porušují dohody a vede to k tomu, že EPP má více pozic a více kandidátů, než se dohodlo, protože ta naše dohoda původně byla jiná, byla porušena a my tedy navrhujeme eh, Maka, který zde tedy bohužel není, ale je s tím srozuměn. Thank you for... Děkuji vám za tyto dvě nominace. Zdá se, že máme pouze tyto dva kandidáty. Oba eh, vyjádřili svůj souhlas s nominací a oba jsou plnými členy tohoto výboru a oba vyplnili a předložili své prohlášení o finančních zájmech. Nyní tedy eh, přistoupíme k hlasování. Hlasování proběhne elektronicky, ale bude to také tajné elektronické hlasování. Takže prosím, připravte si své hlasovací karty a začneme tím, že provedeme zkušební hlasování. Does anyone Máte všichni své hlasovací karty? Prosím? Pane předsedo, já nemám svoji hlasovací kartu, nicméně chtěl bych hlasovat. A jsem, jsem samozřejmě eh, ochoten hlasovat veřejně. To pro mě není problém. Já se obávám, že jediné, co můžete udělat, je rychle si poslat někoho pro náhradní kartu, jinak to nepůjde. Takže eh, já si myslím, že přesto můžeme si provést eh, testovací hlasování. Máme dva kandidáty, to znamená, že eh, budeme hlasovat podle barevných knoflíků. Takže budeme hlasovat nejdříve podle, pro, o prvním a potom o druhém. Takže nyní eh, hlasujeme o tom potenciálním prvním kandidátovi. A, a máte tam zelený a červený knoflík podle toho, který kandidát je vaším. A prosím ještě jednou, je to zkušebné hlasování. Máme dva hypotetické kandidáty, jednoho rudého, jednoho zeleného. Pardon. Pardon, eh, já bych navrhl, abychom eh, nehlasovali o jménech, ale jenom tak, jak si hypoteticky. Ano, přesně tak jsem to myslel. Takže zahajuji testovací hlasování. Okay. Still someone to vote. Pořád ještě nejsme všichni. Přebývá nám jeden hlas za EPP. Okay, now it's fine. The vote is closed. Teď už je to v pořádku, eh, končím hlasování. So now I will attribute the... Teď tedy přiřadím barvy na knoflících kandidátům. Paní Delange bude mít zelené tlačítko, pan McCarthy červené tlačítko. zvítězí ten kandidát, který dostane absolutní většinu eh, z hlasování mimo zdržení se. Takže znovu opakuji, paní de Lange zelené tlačítko, pan McCarthy červené tlačítko, hlasujeme teď. The vote is closed. Končím hlasování. Počet odevzdaných hlasů celkem 33. Počet hlasujících 36. Zdrželi se 2. A požadovanou většinou bylo 16 hlasů a paní de Lange byla zvolena 22 hlasy. Blahopřejí a přeji mnoho štěstí. Now we will vote on the... Nyní budeme hlasovat uh, o čtvrtém místo předsedovi a žádám o kandidáty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Socialisté by rádi navrhli Anu Gomez jako eh, čtvrtou eh, místopředsedkyní. Je známá, je členkou eh, tohoto výboru, předtím byla členkou vyšetřovacího výboru, neboli my ji navrhujeme jako čtvrtou místopředsedkyni. Děkuji. Raymond Finch. Okay. Who are the candidates? Dále. Já bych eh, rád navrhl McCarthyho za GUE NGL. Eh, on přispěl k naší frakci a mandát eh, za naší frakci byl vyjednán, abychom skutečně mohli eh, mohli přispět a já prosím eh, přítomné kolegy, kteří ctí i demokratické menšiny, aby dali hlas našemu kandidátovi. Thank you. Děkuji. Jsou nějací další kandidáti? Chci se tady zeptat Anny Gomeš, jestli a přijímá nominaci, přijímá, děkuji. A další dva kandidáti také vyjádřili svou ochotu přijmout funkci písemně. Všichni tři kandidáti jsou plnoprávnými členy tohoto výboru a odpovídajícím způsobem vyplnili deklaraci finančních zájmů. Hlasovat budeme elektronicky, tajně. Máme tři kandidáty. na strojcích máme tři tlačítka. Přiřadím proto barvy kandidátům v pořadí, jak byly prezentováni. Eh, zelený, zelené tlačítko Ana Gomeš, bílé tlačítko eh, pan Finch a červené pan McCarthy. Opakuji, Ana Gomeš, zelená, bílé tlačítko Ray Finch a červené tlačítko pan McCarthy. Kandidát musí získat absolutní většinu všech odevzdaných hlasů, aby byl zvolen. Zahajuji hlasování. vote. I close the vote. Končím hlasování. So Anna's Yeah, yeah, yeah. Uh, so. Absolute majority was yeah, yeah. Uh, 30, uh, 18. 18. Okay, so yeah. So the results of the sorry, the result of the Výsledek hlasování je následující. 36 poslanců hlasovalo, eh, bylo odevzdáno 35 hlasů, absolutní většina, která byla zapotřebí, bylo 18 hlasů Ana Gomeš získala 23 hlasů, pan Finch 7 a pan McCarthy 5. Ana Gomeš byla tedy e, zvolena jako čtvrtá místo předsedkyně. can also inform... Mohu vás informovat, že jsme splnili požadavek e, parlamentní Eh, různorodosti eh, v Běru máme jak muže, tak ženy a jsou z různých členských států. Máme také zastoupeny různé politické frakce. Tento bod na našem pořadu jednání ukončuji a mám ještě oznámení. Vzhledem k tomu, že máme dost času, navrhuji, abychom okamžitě zahájili schůzi koordinátorů, jestli nikdo nemá nic proti. Řekněme pět minut přestávka a pak můžeme začít. Dohodnuto, ukončuji zasedání. Děkuji.